Slovo má eh, pan Messerschmidt o zprávě paní Gomez. Prosím. Eh, Děkuji. Pane předsedo, chci poděkovat za tuto příležitost vyjádřit svůj postoj k rámcové dohodě EU Libie. Jedna věc tu skutečně chybí. Při odchodu ze sálu prosím nerušte kolegy, kteří hovoří. Er ano, jedna věc je opravdu důležitá pro Evropany a ta nebyla v textu zmíněna. A to, že Libie funguje jako transitní země pro nelegální migraci z celé Afriky a z velké části světa do Evropy. Evropská unie je pro tyto imigranty zemí zaslíbenou, zemí mléka a strdí a oni chtějí opustit tu chudobu, kterou zakouší doma a dostat se do Evropy. A Libie je transitní země spolu s dalšími zeměmi a pro nás to představuje obrovskou výzvu. A myslím, že by to mělo hrát větší roli v našich diskuz, diskuzích s libijskými orgány. Vzhledem k tomu, kolik úsilí vynakládáme při snaze zarazit tento příliv. Nezapomeňme na základní část tohoto dialogu. Paní Muscardini. Dichiarazione voto. Vysvětlení hlasování, prosím. Allora passiamo nebude se konat. Přejdeme tedy k situaci křesťanů v souvislosti se svobodou vyznání. Pan Jakolíno, jedna minuta. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Antisemitismus, antiislamismus a mm, nepřátelství vůči křesťanům jsou stále přítomné v různých měrách, v různých částech světa nedávné události, některé i krvavé. K nimž došlo vůči křesťanům v Pakistanu, Iráku, eh, Egyptě, eh, na Kypru, v Nigerii, musí být odsouzeny. Je třeba, abychom vzájemně chápali své hodnoty, abychom eh, přijímali princip Eh, svobody vyznání. Tyto nesmí být omezovány. Základní svobody musí být zajištěny křesťanské vyznání, stejně jako ostatní. Evropská unie nesmí ani kvůli ekonomické krizi zapomínat eh, na to, že je třeba podporovat eh, náboženství, stejně tak, jako se u islámského náboženství. 4 miliony eur pravděpodobně mohly být využity pro jiné cíle, důležité cíle. Pan Antinoro. Děkuji, pane předsedající. To, co jsme dnes schválili, je zásadní. Náboženské svobody společně se všemi dalšími svobodami Eh, jsou součástí základních práv člověka, vyjádřených také v univerzálním prohlášení o lidských právech. K ním patří i svoboda změnit vyznání nebo náboženství, projevovat v eh, soukromí i na veřejnosti své vlastní vyznání, používat je eh, při vzdělávání Nicméně krvavé neštěstí, k nímž docházelo a již obětmi se stávaly poslední dobou křesťané, jsou součástí trvalého násilí proti přítomnosti křesťanů ve světě. Jak ukazují tyto události, právo na náboženské vyznání nyní spochybňováno, způsobuje netoleranci, často nástrojově využívanou pro politické a ekonomické cíle je jasně vidět, že, že ten, kdo chce protestovat proti této situaci, je velice snadno umlčen. Děkuji vám, pane poslanče, pan Messerschmidt. Tak, formand. Jeg deler de bekymringer og de betragtninger, som tidligere talere har givet udtryk for, men der er en, et element i den her Je tu jeden prvek v této zprávě, který podle mne nebyl patřičně eh, zdůrazněn. Eh, odsouzení způsobu, jakým eh, Turci jednají v severním, na severním Kypru, je Tureckem ilegálně okupován podle mezinárodního práva. A to je mm, země, která musí, být, musí mít stejné zacházení jako jiné státy v Evropské unii. Ehm, občané musí mít právo vrátit se ke svým budovám i ke svým klášterům a kostelům. Je jim v tom ale bráněno, nemohou opravovat své kostely ani činit nic jiného. To, co se tam děje v severní části Kypru, je diskriminace křesťanů. Kromě jiného, tato diskriminace je prováděna zemí, jež žádá o vstoupení do EU, neboli tedy Tureckem. A měli bychom toto mít na paměti i v našich eh, vztazích s Tureckem. Děkuji vám. Pan Grobasky, Marek. Děkuji bardzo, paní převodničonci. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropa díky svým kořenům má konkrétní odpovědnost ochránit křesťany po celém světě. Toto usnesení je pochopitelně výrazem těchto snah, proto jej podporujeme. Na druhou stranu Evropa má také učinit kroky, aby nedocházelo k podobným tragédiím, ke kterým došlo, co se týče postihu křesťanů. Děkuji, pan Bělan. Děkuji pane předsedo. V nedávné době v různých zemích světa, kde převažuje islámská populace, jsme byli svědky persekuce katolických um, křesťanských menšin. Nemůžeme vůči tomu být slepí, protože svoboda náboženského přesvědčení je jednou z našich hlavních priorit v Evropské unii a já podporuji prohlášení pana Buska který se vyjádřil proti takovým krokům a chci podpořit všechno, co povede k zajištění bezpečnosti eh, náboženských menšin, zvláště když je, jsou porušována jejich práva. Zpráva o lidských právech za rok 2009 říká, že bychom měli tuto ochranu posilovat všude ve světě že jmenujeme zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva. Dnešní usnesení je skvělým východiskem pro další boj. Grip. An... Pan Grip. Grazie, signor presidente. Chcem vyrazit svou eh, radost z faktu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych eh, přivítat přijetí tohoto usnesení. Byl jsem spoluautorem tohoto návrhu a chtěl bych zdůraznit svůj dík paní Ešnové, protože reagovala na posti křesťanů v Alexandrii. Také jsme získali reakci iráckého arcibiskupa a situaci, jsme seznámeni se situací postihu křesťanů v Iráku. Dojde řečení Jana Pavla II. a pamatujeme si, že navštívil jak mešity, tak jiné náboženské stánky. Čili je naší povinností, abychom využili všechny politické nástroje, které máme k dispozici a abychom podpořili ty, kteří je byli persekováni. Kelam. Slovo má pan Kelam. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem svým hlasem podpořil toto historické usnesení, jehož jsem byl spoluautorem, ale obsahuje také důležitá poselství představitelům v komisi a vysoké představitelce. Komise by měla naléhavě rozvinout evropskou strategii o prosazování práva náboženského přesvědčení včetně opatření proti státům, které nechrání náboženské menšiny. A dále, aby komise vytvořila stálý systém eh, v rámci služby pro vnější činnost, která by monitorovala omezení náboženských svobod v různých zemích a která by jednou za rok eh, tuto zprávu dávala parlamentu. Děkuji, pane Kelame. Paní Muscardini. Pane předsedající, náboženská svoboda je základní hodnotou civilizace. Bez demokracie je zmrzačena a nesmíme upojírat člověku jeho důstojnost. Nicméně k tomu dochází v mnoha částech světa na jedné straně integralisty, fundamentalisty, způsobuje to násilí proti křesťanům, kteří se stávají skutečnými mučedníky. Netolerance, která způsobuje násilí, vychází z fundamentalistické kultury, proto je nezbytné odsuzovat okamžitě jakýkoliv projev proti eh, náboženské nebo kulturní odlišnosti jiného. To má být také úkolem mezinárodního společenství a jejich institucí, které ne pokaždé jednají včasně, když se jedná o krvavé útoky na křesťany. Eh, křesťané v Iráku, stejně jako koptové v Egyptě, by mohli úplně vymizet ze svých oblastí, kde žijí po staletí. Děkuji panu předsedovi Buskovi, že se připojil eh, k, k návrhu eh, svíškového pochodu za věřící a křesťany, kteří byli mm, zabiti fundamentalisty. Musíme toto přání vyjadřovat všichni. Víra, spravedlnost a láska musí platit. Děkuji paní eh, Muskardiny. Pan Ronculi má slovo. Paní Ronculi. Děkuji. I já jsem hlasovala pro toto usnesení. Téma ochrany náboženských menšin ve světě je dnes více než kdy jindy aktuální zbuzuje obrovské obavy, že v roce 2011 člověka ještě mohou pronásledovat kvůli vyznání. Článek 10 základních práv EU neumožňuje takovouto interpretaci. Jasně stanoví plnou svobodu myšlení, svědomí a projevování náboženského vyznání. Útoky, kterými trpěly některé náboženské eh, skupiny za poslední týdny, jsou známkou toho, že všechny vlády nutně co nejdříve musí, nehledě na hrozby, přijmout účinná opatření na ochranu všech náboženských menšin. Cílem Evropské unie musí být eh, napomáhat mezi náboženskému dialogu, více spolupracovat v rámci EU, ale zejména s těmi zeměmi, kde ochrana vyznání ještě není zaručena. Právo na náboženskou svobodu musí být plněno a zaručeno všude bez výjimky. Děkuji. Děkuji paní Ronzulli, eh, paní Takula. Puhemies, tämä on historiallinen ja hyvä päätöslauselma. Toto je historická, velmi důležité usnesení. Musíme věnovat pozornost náboženské svobodě všude v Evropě. Musí, ale i jinde musíme pamatovat na naše kořeny které vychází, vyvírají z křesťanské tradice. A vůbec všechny základní evropské hodnoty jsou pak na těchto kořenech založeny. Zvláště to, co se teď děje eh, koptům v Egyptě, znovu upozornilo na to, že i křesťané potřebují zvláštní ochranu všude ve světě, nejenom v Egyptě, protože podobné, k podobným událostem dochází i jinde v Turecku a v Syrii a dokonce i v Evropské unii dochází k někdy k incidentům, jimž bychom měli věnovat pozornost. Lidé jsou také perzekováni. A my se my máme takový nesprávný strach z, is, islámu. Místo toho, abychom se báli, bychom měli eh, chránit vlastní hodnoty. Musíme se držet těchto základních hodnot, které představují tím ten skutečný základ i základ Evropské unie. Musíme tato práva hájit, protože jsou klíčotou, klíčovou součástí naší identity. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Klejs. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hlasoval jsem pro usnesení situace křesťanů. Jsem rád, že bylo schváleno, nicméně mám určité výhrady které se týkají formulací. Jsou tam zvláštní části v textu, kdy se hovoří o křesťanech, které se nachází v islámských zemích a zdá se mi, že Evropa také má určité problémy, které jsou obdobné v těchto zemích a, a tyto problémy ovšem nemůžeme srovnávat se strukturální diskriminací s útoky na křesťany v islámských zemích. Není to pouze otázka bombových útoků, nějakého fyzického násilí, extremismu, ale existují také politiky, které se vytvářejí přímo proti křesťanům. Například nemožnost, aby křesťané chodili do kostela v severní části Kypru, nebo problémy křesťanů v, Konstan- v Konstanci, čili musíme řešit tyto problémy i jinde. Děkuji. Kelly. Takže k tomuto hlasování, k této eh, záležitosti, to bylo velice důležité, byla to velice důležitá rozprava. Já jsem se také účastnil a děkuji panu Buskovi za to, že nás vedl tímto směrem my si teď vzpomínáme na takzvanou svatou římskou říši, kdy se, eh, na římskou říši, kdy se dalo útočit na křesťany. A je důležité, aby eh, Evropská unie sehrála svou roli v ochraně eh, nejenom svobody projevu a praktikování náboženství, a, ale v různých zemích světa, nejenom u nás, ale ve světě. Já jsem eh, rád a potěšen, že eh, jsme tyto usnesení schválili jednomyslně. Děkuji, pan Hanan. Eh, Chci hovořit o situaci v Bělorusku. Už jsme se dostali k této zprávě? Ještě ne, pan Černecky. Prego. The same. Totež? Pane Čarnecký. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, toto usnesení je nesmírně důležité, protože je to první usnesení svého druhu. Víme o pogromu proti křesťanům v Iráku, Víme také, co se děje v Egyptě. A během posledních let se takovéto situace neobjevovaly. Došlo také k vraždě křesťanského kněze v Turecku, v Syrii, v Pakistánu a víme, co se děje v některých afrických zemích, kde je muslimská většina. Takže jsem velice překvapen, Tichem, pana předsedy komise, pana Barosa, mlčí poté, co celá řada premiérů, celé řady členských eh, států vyvíjí tlak eh, na pana předsedu Barosa, aby něco udělal. A musím říci, že škoda, že okamžitě nezasáhl. Přejdeme k prohlášení ohledně situace v Bělorusku. Pan Hanan má slovo. Děkuji pane předsedo. Já jsem nesmírně po, potěšen, že si tento parlament uvědomuje to, jak sklouzává Bělorusko e, e, do autokracie, ale já doufám, že tento e, návrh, toto usnesení vyvolá určitou míru sebeanalýzy mezi kolegy. Podívejme se na to z hlediska původního sovětského aparačíka, který by analyzoval Evropskou unii. Možná by se cítil tak trochu doma. Viděl by, že, eh, nám, eh, že tu nemáme volený systém, ale jakési 27 člené politbyro. A tady máme jakýsi symbolický parlament, který všechno odhlasuje. A viděl by vlastně pětiletky, eh, kterými se řídíme. Eh, viděl by také ty obrovské eh, kolony těch zvláštních vozidel a viděl by také Eh, tu doktrínu falešného svědomí. To znamená, kdy eh, lidé, když lidé volí, tak nevědí, jaký je jejich skutečný zájem. A je na čase, abychom jim dali nějaký lepší systém. Já si vzpomínám na takový podobný příklad z Orvelovy farmy zvířat. Já jsem hlasoval pro toto usnesení. Bylo nezbytné alespoň toto říci. Evropská unie si musí jasně uvědomovat aby to obezřetná ohledně lidských práv a jejich porušování na východě. Jasně se musíme podívat i na problém mladých lidí v Bělorusku, mladí lidé a organizace, které je reprezentují, nemohou svobodně jednat. V EU máme eh, tradice eh, akcí pořádaných na ulici. A eh, ústa mladých lidí tímto způsobem byla zavřena v Bělorusku. Není tam, jas, není tam možná svoboda projevu. nechci, aby nás viděli jako lidi, kteří zůstávají němi. Musíme hájit svobodu projevu, demokracii v Evropě i jinde. Děkuji, pane Repo. Nyní pan Vizenin za socialisty a demokracie, takže dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Socialisté a demokraté podpořili toto usnesení. Věříme, že tím vyšleme velice jasný signál jednak běloruské vládě a také občanské společnosti, médiím, všem, kteří se snaží o demokratický vývoj v zemi. Věříme, že tato opatření, která jsou v této rezoluci, byla pečlivě, budou pečlivě prostudována jak komisí, tak radou a budou přijata opatření, abychom mohli situaci napravit. Co se týče inauguračního ceremoniálu, který bude zítra, prezidenta Lukašenka, tak v podstatě to nepotvrzuje jeho volbu a pochopitelně víme, že volby neproběhly regulérně. Máme nejrůznější mechanismy politiky, jak ovlivňovat situaci v Bělorusku a jeho vedení. Všechna tato opatření ovšem nevedla k žádoucím výsledkům. Možná bychom se měli zamyslet nad novými způsoby uplatňování opatření. A také si uvědomit, že vzniká nová situace v regionu a požaduje nová řešení. Musíme zavést například opatření v oblasti koordinace spolu se sousedy Běloruska se zeměmi, které nejsou členy Evropské unie, jinak je to Ukrajina a Rusko, to jsou ovšem země součástí Evropského východního partnerství. Je důležité, abychom koordinovaným způsobem dosáhli přinejmenším vytvoření politického prostředí, které umožní, aby proběhly skutečně spravedlivé svobodné volby v příštím roce. Evropský parlament by měl také maximálně využít svých možností. Dnes jsme se rozhodli, že vyšleme delegace do Běloruska a bude to taková zkouška pro běloruské vedení, zda tato delegace získá přístup eh, do země, zda bude mít eh, možnost a příležitost vidět, jaká je situace v Bělorusku. Slovo má pan Sonik. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád vám sdělil následující. To srovnání Evropské unie a Běloruska, to mi přijde něco, z čeho jsem opravdu zhrozen. A e, tyhle věci, co tady zaznívají, pak jim tleskají e, někteří členové Eh, frakce EKR, ne, tak to není. Prostě Lukašenkův režim by měl být izolován. A naše přesvědčení, že se pomalu zdemokratizuje, bylo mylné. Sankce by měly být na jeho režim uvaleny tak, aby byly, aby byly ty sankce skutečně hluboké, protože uvědomme si, že je to země, která je v těsném sousedství Evropy a my bychom na ní měli mít stejná očekávání, tudíž jaké máme od členských států. Já chci, aby komise podpořila nezávislá média, včetně SAT TV, Radio Russia, zkrátka média, která dávají objektivní informace populaci. Pan Bělan? Děkuji vám, pane předsedo. Události v Bělorusku, které souvisí s prezidentskými volbami, znovu polarizovaly veřejné mínění v Evropě. Prezident Lukašenko se znovu uchyluje k násilí vůči opozici. Vrátil se znovu k nejhoršímu období své diktatury, kdy násilně potlačuje demonstrace, zatýká členy opozice, kandidáty z voleb a to je jednoznačné porušení lidských práv a znak toho, že nechce zlepšit vztahy s Evropskou unii. Proto podporuji usnesení Evropské unie, které volá po okamžitém propuštění vězňů. Odsuzuji diktátorské postupy Lukašenkova režimu. Mám za to, že tlak evropských institucí zmírní útlak běloruských orgánů vůči opozici a podporuji každopádně jakékoliv kroky, které napomohou rozvoji občanské společnosti, včetně stipendií pro výzkumné pracovníky a podporu médií. Děkuji, pan Messerschmidt. Děkuji, pane předsedající. Není pochyb o tom, že příčinou této situace je poslední diktatura v Evropě. Také musíme brát na vědomí, jak se situace bude na Bělorusku, Bělorusku vyvíjet. My máme eh, tam tedy mm, komisi, která nemá mandát lidu, eh, ale přesto jedná a vidíme, jaký je politický dopad eh, situace v členských státech. Totež bychom mohli říct i o tomto parlamentu. Parlament eh, pohodlně zasedá zde v tomto velkém paláci, ale někdy neuvažuje příliš o tom, co zajímá evropské obyvatele. A v Bělorusku také máme diktaturu, proti které je možné a je třeba bojovat. Pan Čarnecky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Podporuji toto usnesení Víme, že situace v Bělorusku je velice specifická, protože v tomto případě se zabýváme velice rychlým nárůstem násilí, které je vykonáváno na lidech, kteří brání lidská práva. A některé členské státy Evropské unie musí promyslet své politiky, protože pokud chceme, aby byl pan Lukašenko důvěrhodný, tak například eh, nesmíme dovolit, aby jel do Itálie nebo do Litvy. Musíme zajistit eh, práva eh, v Bělorusku, ale nesmíme eh, dopustit, aby se Bělorusko přiblížilo k Rusku. Přejdeme eh, ke zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2009. Pan Kozlík. Grazie. Vážený pan prezident, ctění kolegovia. Pane předsedo, ctění kolegové, zkušenosti několika členských států ukazují, že ani po šesti letech od nařízení Evropské rady 1 2003 nedošlo k pozitivnímu posunu, pokud je o jednotnost uplatňování pravidel hospodářské soutěže a domácí soudy při rozhodování těch jednotlivých sporů nevyužívají možnosti požádat Evropskou komisi o informaci nebo názor k dané kauze, ani nevyužívají právo obrátit se na Evropský soudní dvůr s takzvanou předběžnou otázkou, ale ani komise nevyužívá právo intervenovat jakožto amicus curie. A praxe ukazuje, že značné problémy s soudní praxe v této oblasti při výrazném odchýlení od ustálené judikatury evropských soudů. A já tudíž vyzývám komisi, aby věnovala větší pozornost rozhodnutím národních soudů a aby přijala potřebná opatření k dosažení tohoto cíle. Výzva je ve zprávě o hospodářské soutěži zapracovaná a závěrečný text jsem podpořil. Děkuji. Slovo má pan Messerschmidt. Děkuji, pane předsedající, není pochyb o tom, že je důležité, abychom měli politiku hospodářské soutěže. Je ale vůle mezi členskými státy něco učinit? Ano, vytvořila se společná měna. A tím se zničila ekonomika na jihu Evropy. V některých státech jsou ještě nedostatečné sociální reformy. Je tedy jasné, že je tu velký problém konkurence ze strany Indie a Číny. I v sektorech, které považujeme za aktivní, není možné postupovat, jak si přejeme. Například je tu iniciativa zaměřená na evropský patent a je to katastrofa, je to, je to příklad toho, jak nevýkonná je Evropská unie. Ehm, prakticky je tu problém v tom, že se díváme na rozdílnost mezi jazyky. Říkáme, že je tu společný základ, který má existovat za každých okolností. Děkuji, pan Preda. Aș se, uh, Chci se vyjádřit k Bělorusku. O Bělorusku eh, už skončili, skončila prohlášení o Bělorusku. Bylo zapotřebí zapsat dřív, ale můžete nám je poslat písemně. Dicevo che sulla Bielorussia. O Bělorusku už jsme okonči, ukončili vysvětlení hlasování. Měl jste se zapsat dříve. Nyní nám můžete zaslat své písemné prohlášení. Čakujem. A capito? Už je to jasné? to tady učinit nyní? Ne, teď již nelze učinit toto prohlášení. Měl jste je učinit předtím. Společně s dalšími eh, vysvětleními hlasování o Bělorusku. Vy jste o ně tehdy nežádal a proto jste nemohl promluvit. Teď nám ten text můžete poslat. Děkuji. Pošlete nám ten text písemně. Paní Muscardini. Pane předsedající, ocenila jsem flexibilitu komise ohledně dočasných opatření pro státní subvence v reakci na finanční ekonomickou krizi a chci se vyjádřit o tom, že je vhodné vytvořit detailní zprávu o rozhodnutí, která byla přijata, abychom zajistili, že zde budou rovné podmínky pro konkurenceschopnost celé Evropě. Sdílím návrh komise, že třeba zaručit bankám eh, v vratku eh, eh, tak, aby, bylo, aby byla zajištěna konkurenceschopnost a rovné podmínky pro konkurenceschopnost po celé Evropské unii, protože tyto prostředky byly poskytnuty z kapes daňových poplatníků. Veřejné peníze je třeba používat na podporu rozvoje. Přeji si eh, naposled, aby tedy eh, konečně eh, peníze, které uspořili občané, nebyly použity na bonusy bankéřů a aby nedošlo k dalším spekulacím, které poškozují ekonomiku. Tyto subvence by měly být zaměřeny na projekty, které se ve společném zájmu, zejména s ohledem na eh, budování eh, energetické obnovitelné zdroje. Pan Kelly. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Byl jsem velice potěšen, že jsem mohl také podpořit tuto, toto usnesení, protože hlavním úkolem Evropské unie je zajištění dobré konkurence jak pro malé střední podniky, tak pro spotřebitele. V podstatě tady existuje podezření, že lidé zneužívají trh a já bych chtěl upozornit na práva, která se objevují v oblasti paliv. Existuje tady podezření, že tady existuje kartel, který ovlivňuje ceny v, tomto, v této oblasti. Nedávno soudní dvůr eh, vynesl rozsudek proti telekomunikačním společnostem v oblasti roamingu. Musíme mít tedy neustále pozorní a okamžitě jednat, pokud vzniká eh, nekalá konkurence. Děkuji, pane Kelly. Pan Černecký. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Je to velice důležitá zpráva, sepsaná osobou, která má dlouholeté zkušenosti. A myslím si, že bychom měli jasně a otevřeně říci, že Evropská unie si zaslouží větší otevřenost, více konkurenční přístup. Neměli bychom se toho obávat. to je něco, co by pak mohlo pomoci Evropě znovu nastartovat růst v situaci, kdy pokulháváme v konkurenci se Spojenými státy a Azií. Usnesení jako takové mohou vést ke zvýšení účinnosti evropské ekonomiky, proto je potřebujeme. Přejdeme ke zprávě o udržitelné politice EU pro nejsevernější oblasti Evropy. Slovo má paní Takula. Arvoisa puhemies, haluan tästä kiittää Michael Kahn. Děkuji, pane předsedo, chci poděkovat panu Gálerovi za skvělou zprávu, která bere v potaz ty nejsevernější arktické zóny já sám jsem ze severu, takže jsem s potěšením kvitoval celý tento proces přípravy. Zprávy jsou tam věci, které souvisí s klimatem, ale také s živobytím místních obyvatel a e, s jejich e, způsobem života, to znamená lov. Jediní lidé, kteří jsou tedy domorodí, ti, sámové, jsou tam také zmíněni a jsem rád, že pan Galer za potaz i iniciativu Laplanské univerzity, která by měla být zmíněna jakožto určité centrum informační pro tento region. A děkuji všem finským poslancům ze všech stran, protože tady jde o budoucnost celé Evropy. Ještě jednou děkuji za dobrou zprávu. Děkuji, pane Takulo. Nyní přejdeme k vysvětlení hlasování o strategii EU pro oblast Černého moře. Slovo má pan Vysenin za SAD. Má dvě minuty. Pan Vysenin. Dvě minuty. Máte dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Naše politická skupina si myslí, že černomorská strategie Evropské unie je nesmírně důležitá. A přichází v čas, protože nastavuje rovnováhu mezi tím, čeho bylo dosaženo a vzniká celá řada návrhů, co by mohla Evropská unie udělat v budoucnosti. Politická koordinace mezi partnery na různé úrovni spolupráce v rámci Evropské unie je obtížná, nicméně ne nemožná. Je tedy smysluplné, abychom koordinovali naše snahy na politické úrovni. Tři země jsou členskými zeměmi Evropské unie, jedna země je eh, partnerskou zemí, dále je tady strategické partnerství a Turecko je kandidátskou zemí. Neschopnost Evropské unie prosadit eh, větší závazky do této chvíle Eh, nás omezuje v našem potenciálu, v našich schopnostech. Co se týče černomorské synergie, tato synergie hned eh, od počátku byla považována za nedostatečnou, nedostatečně ambiciozní. Měli bychom tuto strategii posílit. Existují tady modely spolupráce, které můžeme využít, pokud přizpůsobíme eh, například strategii v oblasti po Baltí a také strategii pro spolupráci v regionech. Musíme učinit velice rázné kroky a to hned nyní. Několik věcí nebylo vzato v potaz. Například v rámci strategické revize politiky sousedství musíme zajistit větší soudržnost v oblasti černomorské strategie, strategie partnerství, abychom mohli zajistit větší synergii v této oblasti, eh, včetně Běloruska. Musíme také posílit dialog na ministerské parlamentní úrovni a musíme zajistit větší soudržnost mezi podunajskou strategií a budoucí černomorskou strategií. Tyto kroky by měly vést k vytvoření strategie, kde bude samostatný rozpočtový řádek v rámci. Děkuji, pan Grips. iniciativa, aby politika wobec morza. Děkuji vám. Ta iniciativa směřující k plně eh, strategii podle návrhu pana Unguranu by měla být bezpodmínečně podpořena. A eh, to jak po členství Bulharska, Rumunska, tak i v rámci východního partnerství, Rusko a dalších, to všechno zdůvodňuje politický význam tohoto regionu pro Evropskou unii. Je to důležitá transitní zóna pro energetické zdroje a pro budoucí projekty, jako je například projekt Nabuko, které mají tak obrovský význam pro zajištění dodávek plynu. A souhlasím eh, také s panem zpravodajem a děkuji mu eh, a blahopřeji mu k jeho zprávě, že musíme vzát potaz všechny státy v regionu, nejen ty největší.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 a je tedy velice důležité ze strategického hlediska pro Evropskou unii. Proto je důležité, abychom vytvořili také finanční strategii. Musíme zajistit, abychom měli samostatnou rozpočtovou linku pro tuto strategii. Tato strategie také musí prosazovat energetickou bezpečnost pro Evropskou unii. Musíme zajistit koridory pro lodní dopravu a proto je velice důležité, abychom vytvořili terminály z plynu, zemního plynu v této oblasti. Myslím si, že všechno toto úsilí může přispět k větší energetické bezpečnosti v Evropě. Nabuko a transevropské plynovody jsou nesmírně důležité projekty, musíme dále spolupracovat s daným regionem. Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu. Tímto jsme ukončili vysvětlování hlasování. Děkuji vám pan Děkuji vám, pane předsedající. Co se týče Běloruska. Chtěl jsem vám ještě eh, přednést vysvětlení hlasování o strategii eh, ohledně Černého moře. Pan Ungureanu eh, sestavil vynikající zprávu. Vreau să spun deci în primul rând că Jak jsem říkal, pan Ungureanu vytvořil tedy vynikající eh, zprávu. Evropská unie musí konsolidovat svou politiku pro takové oblasti, jako je Baltské moře, eh, nejsevernější oblasti a Černé moře. Jsem nesmírně spokojený s tím, že zpravodaj přijal má mé pozměňovací návrhy do textu usnesení je zapotřebí pozbuzovat programy, které jsou zaměřeny na mezikulturní, mezináboženský dialog, také podporovat Univerzitu pro Černé moře, nevládní organizace. A eh, je třeba, mm, aby občanská společnost v tamní oblasti pozbuzovala k pozitivnímu výboji. Je třeba chránit životní prostředí, mít na paměti ekonomické aspekty a chrání Černé moře proti znečištění. Jsem eh, eh, rád, že byla přijata tato iniciativa Evropského parlamentu a doufám, že Rada ji bude považovat za svou prioritu. Děkuji, pane do Příště prosím si objednejte řečnický čas, jinak vám nebudeme schopni dát slovo. Ne, neobjednal jste si. Teď je to jedno, už jste hovořil. Ale pro příště, prosím, pamatujte, že si máte objednat řečnický čas. Dobrou chuť. Tímto přerušuji zasedání až do 15 hodin.